Okay, colleagues, may I have your attention, please? Uh, Mr. Teurer is on his way. He will be here. Vážení kolegové, pan Teurer je na cestě, bude tady asi za čtvrt hodiny, ale navrhla, abychom začali bez něj, takže zahajuji dnešní zasedání. Prvním bodem je přijetí pořadu jednání. 26. září byl program rozeslán mailem, máte ho také ve složkách. Pokud nejsou žádné námitky, budeme považovat za schválený druhý bod, sdělení předsedy. Chtěla bych vás upozornit eh, na to, že jazyky, které jsou k dispozici, máte ve složkách. Naš, eh, naše jednání bude vysíláno na internetu. A pokud jde o zítřejší navštěvu z Evropského účetního dvora, tak eh, eh, chtěla bych připomenout, že pokud tedy pojedete do Lucemburku, je třeba podepsat se tady, protože v autobuse nebudou prezenční listiny. Eh, došlo k určitým změnám v sekretariátu, několik kolegů odešlo a máme tady nového člena. Vítáme vás v našem sekretariátu a přejeme vám hodně úspěchů ve vaší práci. Bod 3 pořadu jednání je reforma úřadu OLAF a proběhne elektronické hlasování, ale ještě předtím se zeptám zpravodajky, zda k tomu chce něco říci. Paní Gressle, prosím. Děkuji. Od eh, posledních událostí jsem kolegům poslala uh, maily, pokusila jsem se vysvětlit, co se stalo, k čemu došlo a doufám, že pokud jde o imunitu členů, tak jsem dokázala ty nejasnosti vyvrátit. Víte, že to, co se tam dostalo později, rada už nepřijala po mírných náznacích ochoty, pak už v této otázce nebylo k zbytí. Víte, že jsem se o to snažila velmi dlouho a teď jsme se dohodli na tom, že komise vydá prohlášení, pokud je o OLAF a děkuji panu komisaři eh, za to, že tady je a doufám, že by mohl k tomu něco říct. Pokud je o imunitu členů a další práci v této záležitosti, tak eh, to musí udělat, eh, tak se musí sáhnout také na statut členů. Takže upravit to jenom bokem, to se skutečně nepodařilo. Snažili jsme se, ale nevyšlo to. A ten pozměňovací návrh, o kterém se tady nehlasovalo, který se na plénum nedostal, abychom to nechali stroskotat kvůli tomu, to by bylo škoda. Pane komisaři, chci vám poděkovat a pogratulovat. Myslím, po osmi letech jsme nebyli ještě nikdy tak blízko k dokončení tohoto materiálu jako teď a všichni se těšíme na to, že to dokážeme dotáhnout do konce a doufáme, že budete také všichni souhlasit s výsledkem vyjednávání. Chci srdečně poděkovat všem, kteří se toho zúčastnili, kteří pracovali na trilogu, komise, rada, předsednictví rady, polské předsednictví rady, dánské předsednictví rady, maďarské předsednictví rady vlastně udělalo ten začátek, to otevření. A byla by skutečně velká škoda, politicky by to byla hloupost, kdybychom dali členským státům eh, příležitost ukázat, že to jsme my, kvůli komu to troskotalo. To, co máme na stole, je dobrý výsledek, velmi dobrý výsledek dokonce, protože poprvé nám dává možnost, abychom tematizovali boj proti podvodům. Myslím si, že když jsme poprvé začali diskutovat s Olafem, s předsednictvím rady, s komisí, se všemi zúčastněnými stranami, tak jsme věděli, do čeho jdeme a myslím, že jsme dosáhli velkého úspěchu a je to velmi důležité téma a bude to znamenat úspěch v oblasti boje proti podvodům. Myslím, že je těžko snesitelné, abychom říkali, že to téma je pro nás důležité. Říkali to od pondělí do neděle, ale nehnuli prstem. Takže teď chceme ukázat, že se staráme o to, aby toto důležité téma se dostalo do fáze, kdy bude rozpracované a dopracované. Chce, chci poděkovat všem kolegům, kolegyním, paní Klostermanské a dalším. Chci poděkovat jazykovým eh, juristům, paní Liebiano a Jons, eh, kteří nám skutečně velmi pomohli, paní Radžone, eh, její předchůdkyně, paní Klesburg. Všem chci srdečně poděkovat kolegyním, kolegům, poradcům a frakcím, které spolupracovali. Všichni jste pomohli tomu, abychom tu práci dovedli do konce a navrhla bych, aby komisař řekl ještě něco k prohlášení a vysvětlení komise. Děkuji. Thank you very much, Děkuji, paní Gresle. Než dám slovo panu komisaři, chce ještě někdo z kolegů se nějak vyjádřit? Pan Stes, prosím. Eh, eh, eh, Já bych zmínil ještě jednu věc. Velmi vítám práci, kterou odvedla paní Gresle, ale bylo to trochu zvláštní, že jsme vlastně šli do toho tématu z hora. Minule jsme řekli, že hlasování odsuneme, protože i vůči prezidentovi parlamentu jsme chtěli ukázat dobrou vůli, ale to se nesmí opakovat, protože parlamentní výbor jako takový musí být schopen rozhodnout o své práci. Není možné, když chce někdo intervenovat z hora, musí se ozvat dříve, tak abychom příště postupovali korektněji než v tomto případě. To chci zdůraznit a ještě jednou poděkovat. Thank you, Mr. Děkuji, pane Stasi. Pane komisaři, máte slovo. Uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Chtěl jsem toho říct hodně v tom dalším vystoupení, až budu hovořit o iniciativách komise ohledně boje proti podvodům, ale eh, k tomu se tedy ještě dostanu. V tomto okamžiku bych chtěl především poděkovat paní Gresle a všem dalším, kteří se podíleli na této práci. Je pravda, že nám to trvalo hodně dlouho. Já jsem napočítal 6 let, paní Gresle 8 let, asi záleží na tom, od kdy se to přesně počítá ale myslím, že jsme dospěli k velice dobrému kompromisu, který zajistí, že OLAF bude fungovat mnohem efektivněji a e, bude fungovat dle jasného právního rámce. Pokud jde o otázku, takovou trochu kontroverzní, která zdržela hlasování, tak komise může potvrdit, že je připravena vydat dvě prohlášení týkající se schválení nařízení. To první se bude týkat pracovního uspořádání mezi OLAFem a Evropským parlamentem, kde velice přesně vymezíme práva a povinnosti zúčastněných stran pokud jde o projednávání témat v Evropském parlamentu. A to druhé prohlášení se bude týkat dodržování protokolu o imunitách a statutu členů. To bude formou prohlášení komise připojeno k nařízení a uh, Věřím, že to v pořádku vyřeší všechny problémy, na které jsme narazili při diskusi o tomto nařízení. Děkuji vám, komisaři. Ještě někdo další se chce vyjádřit k tématu? Pokud ne, tak paní Gresle ještě. Chtěla jsem také samozřejmě poděkovat Olafu a panu generálnímu řediteli Kesslerovi. Uh Omlouvám se, že jsem to předtím nezmínila, tak aby nedošlo k nedorozumění. Olaf. Děkuji, takže děkujeme také Olafu. Navrhuji, abychom se nyní pustili do hlasování o průběžné zprávě. Týká se to tedy nařízení Budeme hlasovat o průběžné zprávě týkající se víceletého finančního rámce na období 2014 až 2020. Ne, tak omlouvám se, říká paní předsedkyně. Budeme tedy hlasovat jen uh, ano nebo ne, takže prosím ty, kteří jsou pro, aby se přihlásili. Je to, bude to elektronicky. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Schváleno a blahopřejeme zpravodajce. Now next item is... A nyní tedy další bod je návrh stanoviska k průběžné zprávě týkající se nařízení Rady o víceletém finančním rámci na období 2014 až 2020. Zpravodajem je pan Mulder. A ti, kteří jsou pro pozměňovací návrh 1, prosím, aby se přihlásili. Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní budeme eh, hlasovat o celém návrhu elektronicky. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Jednomyslně schváleno. Blahopřeji zpravodaji. Dalším bodem na pořadu jednání je návrh zprávy ohledně návrhu nařízení Evropského parlamentu a rady, jimž se zřizují pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky. Navrhovatelkou je paní Holmajer. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti? Ověříme to elektronicky. Návrh 20. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 21 pro, proti. Ověříme elektronicky, bude to asi stejná většina. Končím hlasování. Zamítnuto. 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to elektronicky. Pozměňovací návrh 57. Všichni odhlasovali, končím hlasování. Schváleno. Návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 58 pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to je schváleno, ale ověříme to. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 60. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 61. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 23 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 24, ten je stažen. Návrh 25 rovněž. Stejně tak i 26 a 27. Návrh 63 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 60. 2 padá, takže další je 28. Takže ty následující tři také padají, 28, 29 a 30 padají. 64, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 31 pro? Proti? Zdrželi se? Nebylo to jasné, takže to ověříme elektronicky. Pozměňovací návrh 31. Všichni hlasovali, končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 32 a 33 jsou staženy. 34, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 35, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 66 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 38 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 67 pro, proti, to nebylo jasné, ověříme elektronické hlasování o návrhu 67. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 39, ten je stažen. Návrh 68, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 40 byl stažen. 41, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 42 stažen. 69, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 43 byl stažen, 44 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 45, 46, 47, 48 a 49 byly staženy. Návrh 50, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 51, 52 staženy. 53, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 54 byl stažen, 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 56 pro, proti, zdrželi se, schváleno, návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 6 byl stažen, návrh 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 9 a 10 byly staženy, 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 12 byl stažen. Návrh 13 ve třech částech, ne, ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, Nebylo to jasné, takže to ověříme. Hlasujeme o první části pozměňovacího návrhu 13. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část návrhu 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 14, 15, 16 byly staženy. Návrh 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní konečné hlasování proběhne elektronicky. Všichni hlasovali. Končím hlasování. A návrh byl schválen, blahopřejeme navrhovatelce. Pan Gajer, prosím. Ich eh, hatte vorübergehend das Problem. Já jsem měl na chvíli problém, že v německém kanálu se mi objevily jiné jazyky, což mě trochu mátlo. Takže pokud jde o tu část, kde jsme ohlasovali o 58. pana Skila Kakise. V tu chvíli, kdy jste to vyhlásila, tak eh, mi vypadlo německé tlumočení, čili jsem nemohl eh, hlasovat. 20 ku 20 to bylo a já bych eh, byl rád, kdybyste dali do protokolu, že jsem byl pro. Děkuji. Bereme to na vědomí. Paní Gresle. Já tomu rozumím, ale eh, bylo by pro mě novinkou, abychom mohli hlasovat dodatečně. Omlouvám se, ale ráda bych ještě jednou zkontrolovala podle postupu, podle jednacího řádu, zda je to možné. Thank you, Mrs. Gressler. Děkuji, paní Gresle. Další bod je bod 6, Absolutorium 2011. Oddíl 3 komise souhrného rozpočtu Evropské unie. Pan komisař je mezi námi. A nejdříve mu dám slovo. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, Nejdříve vám chci poděkovat za možnost eh, představit poslední zprávu komise, která je důležitá pro váš výbor. Za prvé, následná zpráva předložená komisí velmi podrobně o opatřeních a krocích na žádost Rady a Evropského parlamentu na základě Procedury absolutorium za rok 2010 a syntetická zpráva za 2011. To je zpráva, skrze níž eh, komise plní svou politickou odpovědnost za zprávu zdrojů a plnění cílů. A konečně výroční zpráva o globálních auditech prováděných v roce 2011. Vím, že váš parlament přikládá velký význam definování trendu při, při řízení výkonnosti při plnění rozpočtu. A ta doporučení zlepšují možnosti a plnění rozpočtu a umožňuje to všem subjektům, aby si srovnali své přispění k plnění rozpočtu. A některé však opatření si vyžadují zvýšenou pozornost. Podívejme se nejdříve na na zprávu, která je předložena. Stručná zpráva, která shrnuje následné kroky po nejkritičtějších připomínkách Evropského parlamentu o prioritních akcích a klíčových požadavcích eh, týkajících se hlavních politických oblastí politiky Evropské unie. Potom tu máme pracovní dokumenty komise, kde jsou odpovědi komise na specifické dotazy parlamentu a doporučení rady. Soustřeďme se na čtyři prioritní akce, které jsme již eh, důkladně projednali na, naš, na našem jednání v květnu. První prioritní akce se týkala pečlivějšího sledování plnění nástroj Financial Engineering. Komise se stotožná se všemi vašimi závěry, některé věci byly již splněny, což je úprava právního rámce EU a některé jsou tedy těsně před splněním. A v tomto směru jsem rád, že vás mohu informovat, že do konce měsíce dostanete podrobnou zprávu o tom, jak nástroje finančního inženýrství financované EU jsou naplňovány členskými státy. Komise také přijala celou řadu doporučení v rámci prioritní akce 2, kde je požadováno zlepšení řetězce odpovědnosti komise. A vzpomenete si, že jsem předal vašemu výboru roční zhrnutí. A to dostali i členské státy. Budeme pokračovat v budoucnosti a budeme tak eh, pokračovat i v budoucnosti, protože chceme plnit veškeré požadavky úřadu, který plní absolutorium. Máme také zde zprávu o výroční činnosti a snažíme se posílit ty pokyny, které jasně orientují u otázek, které jsou v kompetenci vašeho výboru, tedy jak odhadnout reziduální chybovost, jak vypočítávat eh, rizikové částky a podobně. Je to pouze několik kroků, a není to překvapivé, které komise nemůže přijmout. Odkazují zejména na podpis komisaře zprávy o rozdílnosti v přístupu tyto přístupy, naše přístupy jsou komplementární a podobné, ale nejsou identické. A je třeba zajistit, aby na politické úrovni komise byla informována o průběhu na úrovni řízení. A vidím, že v současné situaci je možné, aby komise kolektivně individuálně převzala politickou odpovědnost ve svých odpovědě, odpovědích. U třetí pilotní akce komise sdílí názor, že předběžné financování si zaslouží pečlivější sledování a máme plnou důvěru, že změny, které jsme provedli ve finančním nařízení, zlepší monitoring a pravidelné vypořádání plateb u předběžného financování. U čtvrté priority, kdy voláme po účinném mechanismu sankcí v oblasti politiky soudržnosti Chci zopakovat závazek komise pečlivě sledovat plnění programu komise a zastavovat platby tam, kde problémy nejsou řešeny přiměřeně. Komise předložila ambiciozní návrhy pro další generaci fondů soudržnosti a chci specificky zmínit čisté finanční úpravy. A v této fázi vyjednávání jsme svědky toho, že stanoviska se odklánějí od toho, co požadoval parlament ve svém rozhodnutí o absolutoriu. A chci jenom zopakovat svou výzvu parlamentu, aby podpořil tento návrh. A to i v eh, oborových výborech, které jsou spoluzákonodárci pro tento právní základ. Podle smlouvy komise bude realizovat rozpočet ve vlastní odpovědnosti Avšak zpráva účetního dvora a naše vlastní audity ukazují, že bez důsledného nasazení dalších finančních subjektů, zejména úřadů členských států, by bylo nemožné zajistit dodržování eh, eh, zásad řádné řízení. Proto členské státy by měly nejen spolupracovat s komisí, ale měly by se také dělit o odpovědnost za řádné řízení 80% rozpočtu EU. Upravený rozpočet, který se bude schválen později v tomto měsíci, obsahuje řadu podstatných změn a možností pro finanční subjekty sankce vůči národní správě, která neřídí přiměřeně rozpočet a významná opatření v oblasti zjednodušení. A očekávám a věřím, že všechny tyto kroky přispějí ke zlepšené kvalitě plnění rozpočtu všemi subjekty. A vidíte, že celá řada požadavků parlamentu je již realizována a postoupí v rámci realizace. A je to úspěch pro Evropský parlament i pro váš výbor. Ale je to také výraz podpory komise, protože to posiluje její stanovisko v, současné, v současných mezinsociálních jednáních o budoucnosti programu EU. A tyto následné kroky prokazují, že efektivně jednáme na základě vašich doporučení, včetně těch, která se týkají výroční zprávy účetního dvora. A věřím, že toto bude vzato v úvahu při hodnocení naší práce. Náš konstruktivní dialog s příslušnými komisaři v rámci slyšení k budoucí postup, budoucímu postupu o absolutoriu brzy začne a jsem vám plně k dispozici, pokud jde o vaše dotazy. A nyní vám ukážu, vám předložím syntetickou zprávu o dosažení výsledku za rok 2011 a výroční zprávu o specifických auditech, které byly provedeny v roce 2017. Nejdříve syntetická zpráva o výsledcích řízení. To je významný účetní nástroj, kterým komise naplňuje svou politickou odpovědnost za řízení zdrojů a plnění příslušných cílů. Převzetí odpovědnosti je významné politické prohlášení našeho kolegia. A právě proto schválení syntetické zprávy má plnou viditelnost a je, programem, je na programu komise na týdenních jednáních, ale také je projednáno kolegiem takzvaným ústním postupem. Schválení syntézy následuje po systematickém dialogu komisařů a jejich příslušných eh, složek, než generální, tajem, než generální tajemník podepíše tuto zprávu. A z tohoto důvodu Není možné považovat syntetickou zprávu za čistou formalitu. Je to součástí odpovědného procesu postaveného na odpovědnosti ze strany komise. Syntetická zpráva se soustředuje na ujištění o činnosti jednotlivých eh, složek komise a také o veškerých krocích, které mají řešit případné připomínky. Syntetická spravedlnost se jedná seznamuje s našimi výsledky, s našimi úspěchy, ale také s našimi slabinami. Zejména 27 výhrad, které zaznělo od generálních ředitelů průřezových otázek, které vyplývají z výroční zprávy o činnosti. Zpráva vysvětluje vývoj v jednotlivých politických oblastech a také příslušné kroky, které mají reagovat na definované slabiny. Výroční zpráva o činnosti představuje základní zdroj informací pro účetní dvůr a pro úřad udělující absolutorium. Stávající instrukce pro výroční zprávu z roku 2017 byly doladěny, aby přispěly k zvýšení kvality u absolutorií založených na příslušných dokazech a, a aby tato zpráva byla také snáze čitelná. Také jsme se snažili dále harmonizovat reporting o otázkách, jako je výpočet reziduální chybovosti, použití víceletých eh, hodnocení materiality a sdílené řízení. A všichni schvalující úředníci delegací využili prostředky za tímto účelem se v souladu se, zásad, se zásadou řádného finančního řízení. Také informovali o tom, že jejich kontrolní mechanismy poskytují nezbytné záruky týkající se zákonnosti a řádnosti eh, příslušných eh, transakcí. Avšak díky řadě strukturálně a technických faktorů řada výhrad a jejich kvantifikace se navýšila a blíží se zjištění účetního dvora. Obecně za to nejčastějšími otázkami ve výhradách pramení z eh, složitých pravidel u způsobitelů, u příjemců grantů a nesprávné aplikace pravidel pro veřejné zakázky. I když bylo dosaženo pokroku, podle tohoto programu komise navrhuje ambicioznější zjednodušení do budoucnosti. A syntetická zpráva osvětluje celou řadu našich iniciativ v tomto směru. A chtěl bych upozornit na některé z nich. Za prvé, očekáváme pozitivní dopad pro příjemce v oblasti výzkumu od společného reprezentativního auditního vzorku, který bude používán. Za druhé, revize finančního nařízení poskytuje nový rámec pro odpovědnost, což je významný pokrok zavedením roční řídící zprávy a, zprávy a ujištění o řádnosti. A financující generální informují o, o finančních opravách přerušení vyplácení. A za čtvrté, v výročních zprávách je větší důraz kladen na to, jak politiky přinesly přidanou hodnotu pro společnost v Evropské unii a v neposlední řadě příprava strukturálních návrhů pro období po roce 2013 je klíčovou přejetostí pro komisi, aby nadále zlepšila své kontrolní prostředí s přihlédnutím při analýze nákladů a přínosu a také přiměřenosti těchto kroků. Vážený pane předsedo, vážené poslanky, vážení poslanci, tyto procesy se dále zlepšily díky vašem doporučením a požadavkům v minulosti. Já jsem přesvědčen, že tak, jak je to dnes uspořádáno a informace, které jsou poskytovány zúčastněným stranám a subjektům, splní očekávání vyjádřená vaším výborem u předchozích příležitostí a mám velký zájem o to, jak ten proces převzetí odpovědnosti hodnotíte. A také jsem otevřen návrhům, jak jej nadále zlepšit, zdokonalit ve společném zájmu úřadu udělícího Aptoria a komise. Nyní řeknu několik slov o výroční zprávě o interních zprávách, které byly provedeny v roce 2011, která byla zprávena komisí 28. září. Vychází z interní zprávy vydané interním auditorem a jeho činnosti v roce 2011, která vychází z, z jeho názoru na stav finančního řízení v komisi který byl předložen jako podpinoklad synkretické zprávy. Prioritní audit má řešit eh, chybovost a rizika při finančních transakcích a ověřit, že míra monitoringu a naplnění jsou přiměřené. Za toto období interní auditor neformuloval kritická doporučení. Míra přijetí auditních služeb velmi významných doporučení vydaných IAS se blíží 100%. Konečně na základě průzkumu zúčastněných subjektů 7% účastníků je to názoru, že doporučení by mělo lépe kontrolovat riziko ze strany výkonných agentur. Avšak komise má za to, že je prostor pro zlepšení v oblasti naplňování doplň, doporučení formovaných eh, IAS. Chtěl bych zmínit hlavní problémy, které zazněly od interního auditora a vysvětlit následné kroky pro realizaci těchto doporučení. V oblasti výkonnosti interní auditní služba má za to, že audity výkonnosti má pozitivní výsledky, ale zdůraznila potřebu, aby činnost generálních ředitelství by měly být předmětem kontroly výkonnosti. A takové audity jsou relevantní v období, kdy interní kontrolní systém je vyzrálý, ale musíme se snažit vlastně dělat více s menšími zdroji a musíme zlepšit vlastní efektivitu. Pokud je o jednotlivé politické oblasti pro jednotlivé auditory, tam je zdůrazněna společná auditní strategie v oblasti výzkumu. Doporučujeme důslednou, důsledný dohled v sídle komise a na delegacích EU v oblasti vnější pomoci. A dospěla k závěru, že kontrolní strategie u strukturálních fondů je na správné cestě. V oblasti informačních technologií komise vytvořila novou formu řízení informačních technologií a podniká celou řadu iniciativ, jak racionalizovat informační systémy a lépe je integrovat. Závěrem komise se domnívá, že práce odvedená interním auditem v roce 2011 je v souladu s mezinárodními účetními normami. Ale více než pouze v souladu. Komise se domnívá, že interní auditor přispěl ke zdokonalení efektivity řízení komise a kontrolních systémů v komisi. A komise také dospěla k závěru, že její složky poskytly adekvátní akční plány, které reagují na slabiny, které byly rozpoznány a definovány. A pravidelné sledování efektivity a včasného na realizaci. Filip Taver, nový vedoucí interní auditní služby, je připraven odpovědět na konkrétní dotazy na toto téma. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Thank you very much, Mr. Commissioner, dear colleagues. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, <clears throat> vážení kolegové. Eh, moje letadlo mělo spoždění, takže bohužel jsem si nemohla vyslechnout celé vaše vystoupení. Než zahájíme diskusi s poslanci výboru, rád bych využil této příležitosti a obrátil se na pana Filipa Taverna. Z důvěrných zdrojů vím, že dnes máte narozeniny a proto bych vám chtěl poblahopřát k narozeninám. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herz... Milé kolegyně a kolegové, děkuji také ještě jednou panu komisaři. Potřebujeme jako úřad udělující absolutorium. To jsou kompetence, které nám dává Lisabonská smlouva a můžeme tak dokázat, že pouze fungující kontrola dokáže doložit, že se s penězi daňových poplatníků s veřejnými penězi nakládalo rozumně. V současné době mezi občany roste povědomí v období krize, zejména v období, kdy jsou peníze vzácné v členských státech a hrozí škrty, tak se občané dívají samozřejmě kritickým okem na všechny výdaje. Evropská unie není eh, ten, kdo vydává nejvíc na hlavu, ale myslím si, že pokud jde o náš výbor, tak eh, v, oblasti, v této oblasti máme důležitý úkol abychom věděli, proč části komise, proč tento parlament a další orgány vedou a vedly diskuzi. A v této souvislosti bych chtěl ještě poukázat na to, že prezident parlamentu Martin Schulz poukázal na to, že to, či ono, co máme zaevidované v našem vyjádření k absolutoriu, vede možná k byrokracii navíc. My jsme prezidenta Šulce vyzvali, aby to s námi konkrétně prodiskutoval. Vítáme všechny zlepšovací návrhy a tam, kde se jedná s kolegiem komise. Myslím, že všichni jste tento týden se nemohli zúčastnit. Bylo to tento týden, ale eh, předseda Barozo si také odvedl svoji část a my chceme ukázat, že jsme otevřeni vůči zlepšovacím návrhům, které zredukují administrativní zátěž a tudíž také odpovídající náklady pro občany, takže tuto nabídku bych vám jako eh, grantujícímu komisaři rád ještě zopakoval. Takže děkuji za zprávu a teď zahajuji rozpravu. Nejdříve se hlásí pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Milí pane komisaři Šemeto, kolegyně a kolegové, Ceremonie absolutoria začíná rozpravou o předložených dokumentech a vrcholí potom rozhodnutím, které učiníme. My všichni jsme samozřejmě v očekávání, jaká bude zpráva nejvyššího uh, účetního dvora. A někteří z nás už mají zkušenosti, mohou tušit, co zhruba přijde. Měli jsme i neformální jednání s některými členy účetního dvora. Jedna věc, která mě těší, je to, co čtu v syntetické zprávě a ve výročních zprávách eh, ředitelství. Z toho vidím, že pravděpodobně eh, můžeme vědět, eh, že to, co očekáváme mi se nebude podstatně lišit od toho, co přijde z účetního dvora ale to je tak ta malá část, které, za které můžeme mít radost. Velmi se jsem rád, že komise diskutovala eh, postup při posledním absolutoriu a reagovala na naše připomínky. Je to vůle zpravodaje a vůle výboru jako takového, myslím, abychom u každé jednotlivé zprávy postupovali podle těchto priorit, abychom dbali na to, jak a jak rychle a zejména komise realizuje ty prioritní akce, o kterých doufáme, že se tím dostaneme blíže k cíli. Z toho, co tu teď máme, si budeme muset zapomenout na to, že bychom se tomu přiblížili, ale čísla, která tu jsou uvedena, jsou dobrá, protože ukazují, že se situace nedramatizovala více než v minulém roce, ale ještě jednou chci tady na tomto místě zdůraznit, že vůle parlamentu, kterou jsme vyjádřili, to znamená Eh, snižovat míru chyb a počet chyb, tento trend jsme nezaznamenali v minulém roce a v tomto roce velmi pravděpodobně také ne. Myslím si, že to, co se dočteme v syntetické zprávě komise, nám dává představu o tom, jaká bude agenda o budoucí práce tohoto výboru, protože tam jsou tři body, tři slabiny v oblasti vnější pomoci, vysoká míra chyb v oblasti kohezní politiky a také na straně členských států, tak to jsou v podstatě ty body, kterým se budeme muset věnovat. Myslím si, že bychom se měli zabývat vysokou mírou chyb v oblasti kohezní politiky. Velké výhrady DG Regio. DG Regio znovu mělo výhrady, pokud jde o oprávněnost operativních programů členských států, tak tam jsme zase u toho bodu, kterému budeme muset věnovat svoji pozornost na straně jedné a na straně druhé. Jde také o to mít dlouhou páku na to, abychom dokázali značně zredukovat počet chyb. Pokud je o slabiny v oblasti vnější, ta delegace na Haiti, přitom už jsme na to narazili a z diskuzí s kolegyněmi a kolegy vím, že určitá míra rozhodnosti existuje, abychom se v tomto roce podrobně podívali také na vnější službu a její činnost, to také uděláme, a tak, abychom v této oblasti znovu objevili a zaútočili na slabiny v této části. Takže nefungující správní a kontrolní systémy v členských státech v oblasti kohezní politiky. Je to 18 ze 27 členských států, kde DG Regio muselo konstatovat, že administrativní a kontrolní systémy nefungují v plné šíři dobře. A v této souvislosti Vidím mnoho přátel kohezní politiky, kteří hovoří o výdajích Spojené království, Spolková republika, Nizozemí a když se ptáme, co děláte sami pro to, abychom dokázali správné výdaje e, zaručit. Když se podívám na regionální politiku a vlády, tak 18 z 27 to je to znamená kritiku, protože, protože kontrola to je věc národních států a když se dočtu, v jak malé míře se vlastně tyto členské státy tomu věnují, jsou ochotny plnit eh, zadání Evropské unie, jak se mají tyto peníze utrácet, tak mohu říci, že tomu budu věnovat ve své zprávě o absolutoriu velkou pozornost. S ohledem na tuto skutečnost se nám zvýšilo i riziko v této oblasti a to nás také nemůže nechat v klidu. Tady budeme muset popracovat na mnoha bodech. Víme, kde ty hlavní body naší činnosti jsou. Je to opět Veřejn, oblast veřejných zakázek, možná, že bychom měli znovu centrálně popřemýšlet o tom, jak dokážeme snížit míru chyb, když upravíme veřejné zakázky. Možná, že bychom eh, měli zahájit kritickou diskuzi s kolegy, kteří se zabývají ekonomikou a jednotným trhem, kritickou diskuzi o tom, jak to bude, protože nevím, jak může fungovat jednotný trh dobře, když pravidla ve veřejných zakázkách jsou tak komplikovaná, že vedou vlastně ke vzniku chyb. Je to problém nejen kohezní, vnější pomoci a správních a kontrolních systémů. Navíc je tu oblast výzkumu a další interní politiky, které bohužel nefungují tak dobře, jak bychom si to přáli a jak jsme si to mysleli na začátku. A tím se dostáváme znovu k bodu, eh, který se týká přímého řízení, protože chybovost v oblasti rámcových programů pro výzkum, který se vyvíjel velmi dobře v minulých letech, se teď eh, začíná ubírat evidentně jiným směrem, opačným, takže i tomu budeme muset věnovat určitou pozornost ve zprávě o absolutoriu. Ještě bych rád položil otázku na komisi. Jedná se o interní auditní zprávu komise. Jsou to eh, audity výkonnosti, to je v pořádku, tím to začíná, na to se musíme podívat. Pak je tu ale dohled a dozor u generálního ředitelství trh, pokud jde o provádění veřejných zakázek, protože z té zprávy pro mě není jasné, jaké výsledky přinesly tyto audity výkonnosti v oblasti veřejných zakázek. Když tam máme takové chybové kvóty. Takže tolik bych na úvod za svoji osobu. Děkuji. Äh, Děkuji panu zpravodaji. Další kolegyně Vajlav. Děkuji, pane předsedo. Hodí se to velmi dobře, že jsem teď na řadě, protože kolegové z výboru IMCO, kteří se už 8 let eh, zabývají intenzivně veřejnými zakázkami, to vím. A nejde o pár případů, o, jde o mnoho případů. Nejde jenom o pravid, komplikovaná pravidla, ale je to také otázka kriminální činnosti. A za druhé, a to je zajímavé, mnohé případy, které končí u soudu, jsou partnerství PPP projekty, a na to nemáme evropský režim, na to existuje pouze národní režim, takže téměř každý velký projekt PPP končí u správního soudu nebo u rozhodčího soudu. Ta realizace eh, zjednodušení netrvá eh, často dva roky, jak jsme si mysleli, ale šest let. Takže myslím si, že i nad, tom, nad tím bychom se měli zamyslet. Mám dvě otázky. Jednak Ona je to vlastně jedna konkrétní otázka pro komisaře. S ohledem na to, co tu řekl pan Geil eh, o strukturách, eh, vy jste ve svém příspěvku krátce zmínil, strukturální fondy jdou správným směrem. Já si myslím, že je to málo, nic nám to neříká jako výboru, když se podíváme na tuto oblast, která je v současné době největší oblastí e, evropského rozpočtu nebo kapitolou. Máme tu také e, očekávanou e, strukturální reformu a možná, že výsledky za posledních pět let by bylo možné vidět, tak aby nám pomohly odhadnout dopady a výsledky této reformy, abychom věděli, co se nepovedlo. Děkuji. Kolegyně Kresle, děkuji. Děkuji také, pane komise, vaši zprávu. Já musím přiznat, že jsem neměla čas zpracovat ty podklady. To ale udělám, slibuju. E, prezident parlamentu mě v minulých posledních týdnech zaměstnal Mám pár otázek, které mi už delší dobu tanou na mysli, zejména s ohledem na dramatickou situaci zemí eurozóny. Jak vlastně dosáhneme svých eh, cílů politik eh, těmi penězi, které z rozpočtu vydáváme? To znamená váš pohled, vaše očekávání eh, ve vztahu rozpočet a růst. To je jedna otázka. A poté co jsem viděla zprávu o činnosti a pročetla jsem si ji, tak si myslím, že se stala daleko jasnější a přesnější toho si vážím, to si cením, ale musíme se podívat na věc, eh, jak se spojí sanace zemí eurozóny s evropským rozpočtem. Když to neuděláme, tak eurozóna bude mít neustále potřebu sestavovat vlastní rozpočet. Pokud se nám nepodaří realizovat rozhodnutí eurozóny, prostředky z evropského rozpočtu, budeme mít velký problém, který eh, skončí vlastním rozpočtem, vlastním parlament a vlastním prováděním. To znamená otázka absolutoria, tady, které tady poskytujeme, je otázka, co bude s penězi z evropského rozpočtu. Takže byla bych ráda, kdybyste nám k tomu něco řekl. Co můžeme udělat, abychom nezahodili tuto šanci? A další bod je Galileo jak se díváte na satelitní systém Galileo a všechny s ním spojené problémy, co nám navrhnete a co uděláte pro to, aby se zasílil dohled a dozor. Děkuji. Děkuji. Na tomto místě chci zdůraznit, že to, co řekli kolegyně a kolegové, otázka kontroly otázka finančních oprav pro nás, pro náš výbor, byla velmi důležitá. Šlo nám o to, abychom rozpočtová pravidla dodržovali. A byli jsme překvapeni, že rada to viděla jinak. A bylo velmi obtížné dospět ke schodě. I státy se na to dívaly kriticky, i ty, které teď se vyslovují pro rozumnější výdaje. Takže tady to kolegyně Kressler eh, odhadla velmi přesně, protože já jsem před dvěma týdny jednal s kolegou ohledně otázek rozpočtové kontroly, úspor, vyšší efektivity, vyšší účinnosti. Uh, a teď se zeptám, jestli jsou nějaké návrhy na stole, tak jak o tom hovořila paní Gresle, eh, vlastní eh, parlament eurozóny. Myslím, že to není ani v našem zájmu, ani v zájmu daňového poplatníka, protože náš parlament eh, může tyto úkoly převzít. Možná, že byste se mohl vyjádřit i k tomuto komplexu, pane Šemeto, to a nebo možná, že už také kolegium má nějaký názor. Takže vás požádám, abyste, se, abyste zareagoval na ty otázky. Uh, thank you for this, uh... Děkuji za tyto zajímavé otázky. Možná bych začal takovým širším tématem evropského rozpočtu obecně. Nejprve pokud jde o příspěvek EU rozpočtu k růstu a zaměstnanosti, mám pocit, že je tady určité nedorozumění, přinejmenším v některých členských státech, pokud jde o povahu rozpočtu EU, protože rozpočet EU je zaměřený na investice. Je to investiční rozpočet, který se snaží investovat do růstu a zaměstnanosti a podle našeho hodnocení, možná až tady bude eh, kolega, tak to vysvětlí podrobněji, ale v některých členských státech evropský rozpočet přispívá k 75 až 90 veškerých investic v těchto členských státech. To znamená, že bez evropského rozpočtu by tyto státy nebyly vůbec schopny investovat do infrastruktury, do růstových projektů. Například v mém vlastním členském státě zhruba 80 veškerých investic je financováno evropským rozpočtem. A proto na komisi nechápeme žádosti některých členských států při diskusi o víceletém finančním rámci žádosti o vlastně pokrácení návrhu komise. Myslíme si, že to je zcela chybný přístup, který eh, jede proti našim obecným cílům na podporu růstu a zaměstnanosti v členských státech. Když se vrátíme v té, eh, k té diskusi, o níž se nyní hovoří, hovoří se o více větší integraci v EU a zvláště v eurozóně, tak aby bylo možné řešit problémy eurozóny, tak všichni si uvědomujeme, že probíhají diskuse o zdrojích, o možnosti, že by existoval eh, samostatný rozpočet eurozóny. Myslím si, že je předčasné mm, zabíhat do podrobností eh, této myšlenky. předseda komise, předseda rady, předseda ECB, předseda eurozóny, předseda Evropského parlamentu, prostě všichni tito eh, předsedové v současnosti eh, pracují na různých možnostech a myšlenkách v této věci a až je budou prezentovat, já doufám, že to už bude na příštím Eh, summitu, tak eh, pak asi budeme mít více podkladů pro diskusy o tomto konkrétním tématu. Dále bych se chtěl zmínit o otázkách pana Gejera. Ohledně činnosti útvaru interního auditu v souvislosti s veřejnými zakázkami. My jsme diskutovali o výsledku těchto auditů nebo tohoto auditu na výboru pro pokrok auditu a generální ředitelství Markt přijalo veškerá doporučení předložená eh, útvarem interního auditu. Tato doporučení hodně přispěla přispěla také k návrhu komise o nových pravidlech pro veřejné zakázky. Na druhé straně generální ředitelství Markt se zavázalo, že bude sehrávat větší úlohu eh, při monitorování dodržování pravidel veřejných zakázek. To je samozřejmě velmi důležitá úloha, je třeba, aby to zajistili. Během řízení o udělení absolutoria za tento rok je samozřejmě ještě předčasné eh, říci, eh, jak se to odrazí ve zprávě dvora, ale na, komise, na komisi jsme zaznamenali, že se objevuje stále více chyb u veřejných zakázek, nikoli na základě eh, evropských právních předpisů, ale na základě právních předpisů členských států. To znamená, že členské státy mají e, přísnější pravidla nebo nějaká prováděcí pravidla ve svých národních právních předpisech a v mnoha případech potom ale tato pravidla nejsou dodržována. Pokud jde o audity výkonnosti, e, vy jste o tom hovořil, pane Gejere, A útvar interního auditu nyní se stále více soustředí právě na audity výkonnosti. Tento týden proběhne e, konference, kterou pořádáme a která se týká právě problematiky auditu výkonnosti. Myslím, že je třeba přihlížet k nutnosti Eh, předkládání výsledků interních auditů rozpočtu EU a to určitě bude stále důležitější součástí práce eh, útvaru interního auditu. K otázkám paní Weiler. Ty se týkaly strukturálních fondů. Možná dnes je příliš brzo na to, abych informoval o výsledcích za rok 2011. To bude zpracovávat teprve Evropský účetní dvůr, ale možná bych mohl říci alespoň pár slov o naší činnosti pokud jde o přísnější používání, přerušení pladeb, pozastavení pladeb, protože tento přísnější přístup už začal přinášet pozitivní výsledky. My eh, i nadále pokračujeme v posilování našich činností a náš eh, útvar interního auditu se vůbec poprvé účastnil auditu národních kontrolních orgánů v členských státech. Jedním z problémů totiž je právě eh, nedostatečná schopnost národních kontrolních orgánů eh, provádět velmi kvalitní audity. A proto se snažíme tuto jejich schopnost posílit. Sdílené řízení zahrnuje první a druhou úroveň kontroly, eh, která se provádí ve členských státech. A my se snažíme vylepšit výkonnost kontrolních orgánů členských států. Samozřejmě eh, také hledáme nové možnosti v rámci víceletého finančního rámce a nových programů, E, tam jsme navrhli e, silnější opatření, jako jsou například čisté úpravy, což e, bude zcela nový prvek. Ale bude důležité, aby tento návrh komise o čistých úpravách si získal podporu i zde na půdě Evropského parlamentu. Vím, že výbor KONT v loňském roce rozhodně podpořil tento návrh. Eh, při diskusích na odvětvových výborech se ale objevují snahy tento návrh trochu rozmělnit. A my eh, tady budeme potřebovat skutečně konzistentní přístup k řízení strukturálních fondů. Konečně otázka paní Gresle na Galileo. Útvar interního auditu loni provedl několik auditů eh, u Galilea. Eh, diskutovali jsme o výsledcích tohoto, těchto auditů na eh, výboru pro sledování auditů a první věc, co jsme udělali, bylo, že jsme posílili řízení programu Galileo Generální ředitelství Enterprise má nyní eh, náměstka generálního ředitele, jehož jedinou odpovědností je právě eh, řízení programu Galileo. Všechna doporučení, eh, která předložil útvar interního auditu, byla příslušným generálním ředitelstvím přijata. Myslím, že díky tomuto posílenému řízení budeme schopni zajistit, že ta rizika, která tam samozřejmě jsou, Eh, budeme monitorovat, protože více se soustředíme na efektivní účinné řízení a myslím, že tím pádem budeme schopni eh, ta rizika u programu Galileo zmírnit. Myslím, že tím jsem snad odpověděl všechny dosud položené otázky. Yes, thank you very much. Eh, Děkuji mnohokrát. Další kolegové chtějí promluvit? Takže s výjimkou pana Gajera, jakožto zpravodaje, jsme ukončili rozpravu. Pane kolego, prosím. Přejete si ještě? Takže dovolte, abych ukončil rozpravu k tomuto bodu. Děkuji srdečně. Těšíme se na další jednání a konzultace v průběhu předkládání této zprávy a panu Tavernovi přejeme k jeho dnešním narozeninám příjemnou oslavu má kulaté narozeniny. Pane komisaři, děkujeme za to, že jste přišel. Jste tady vždycky vítán v našem výboru. A dovolte mi, abych nyní pokračoval. Teď přejdeme k možná jednodušším bodům a já vám předám slovo, abyste se mohl vyjádřit. Uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Dovolte mi se zaměřit na druhé téma. Současná iniciativa Komise pro efektivnější boj s podvody. Pan Gajer pořádá zde výboru KON slyšení na toto téma a já bych mu chtěl poděkovat za pozvání na toto slyšení. Avšak budu na cestě do Indie a pan Keser, generální ředitel Olafu, mě zastoupí. Nicméně boj proti podvodům je téma, které je mi blízké a jsem potěšen, že jsem dostal možnost vás oslovit dnes. Co se týče iniciativy, kterou jsem již zahájil v této oblasti a také co se týče iniciativ eh, následujících. První projekty, které bych chtěl uvést, eh, již byly dnes eh, projednávány ve vašem výboru a jsem velmi rád, že jste schválili kompromis, kterého bylo dosaženo s radou před letní přestávkou o reformě nařízení o OLAFu. Je to významný úspěch a já bych chtěl zejména poděkovat paní Gresle ještě jednou za její neutuchající úsilí o dokončení tohoto tématu. Reforma úřadu proti podvodům EU bylo na programu dne 6 let a díky vašemu rozhodnutí nyní otevíráme novou kapitolu při ochraně rozpočtu společenství. A nové nařízení vyjasní práva zúčastněných osob a možná lepší spolupráci mezi OLAFem a všemi zúčastněnými stranami. Já už jsem uvedl, jaké jsou závazky komise během hlasování o nařízení o OLAFu. Nebudu to tedy opakovat. Reforma OLAFu byla na programu institucí velmi dlouho Příští iniciativa, kterou bych chtěl zmínit, je mnohem nedávnější, případně je to iniciativa, která ještě není aktuální. V roce 2012 komise schválila návrh na řízení o ochraně finančních zájmů EU z hlediska trestně právního. Tento návrh, který jsem předložil spolu s kolegou, z místo předsedkyní Redingovou, má za cíl vyjasnit, harmonizovat a posílit eh, trestně právní ustanovení v členských státech, které se týkají rozpočtu EU. Proč je tato směrnice nezbytná? Existují značné rozdíly v úrovni ochrany rozpočtu EU v jednotlivých členských státech. Uvedu příklad. Od roku 2000 281 z celkem 647 případů předaných Olafem národním justičním orgánům byly odloženy což znamená, že nebylo nic učiněno národními, národními orgány. A i když zde došlo ke stíhání, ten obraz není povzbudivý. Míra odsouzení se, se liší od, od 14 do 80 v členských státech a průměr EU je 41 Tyto rozdíly souvisejí s různorodým právním rámcem. A směrnice, kterou, navrhu, kterou jsme navrhli v červenci, bude prvním krokem pro řešení tohoto problému. Obsahuje tři hlavní prvky. Za prvé, definice trestních činů, které ohrožují finanční zájmy EU, což zajistí, že všechny členské státy budou mít stejné chápání, jaké chování je považováno za trestné. Za druhé, minimální tresty za tyto trestné činy zajistí ekvivalentní, přiměřenou, ale také dostatečnou míru odstrašení v celé Evropské unii. A za třetí, rozšíření omezení a podmínek promlčení zajistí, že vyšetřovatelé budou moci provádět velmi důkladně složitá nadnárodní vyšetřování spolehám na vaši podporu, co se týče rychlého schválení tohoto textu. Jeho rychlé schválení je ještě důležitější o to, že zapadá do širšího plánu na ochraně finančních zájmů Evropské unie do budoucnosti. V červnu příštího roku komise chce předložit návrh pro vytvoření úřadu Evropského veřejného žalobce a kromě toho navrhneme oddělenou směrnici o harmonizaci procesního trestního práva v roce 2013. Chceme také reformovat eh, Eurojust a to bude vlastně eh, poslední bod reformy právního rámce, který se týká ochrany zájmu společenství v oblasti finanční. V článku 86 je to řešeno také v Lisabonské smlouvě. Kriminalita, která ohrožuje finanční zájmy Evropské unie, vyžaduje efektivní kroky ve všech členských státech. A zkušenost nám ukázala, že zásada územnosti a vlastní soudní pravomoci neposkytuje dostatečný rámec pro boj s trestními činy, které svou povahou jsou evropské a jdou nad rámec národního kontextu. Současná situace znamená, že nejsme schopni poskytnout jasnou reakci na výzvy, které přicházejí na úrovni často mezinárodní a ještě častěji organizovaného zločinu. A vychází to také z ekonomické a fiskální krize v Evropě. Tato krize vyžaduje, abychom prostředky vnakládali tak, abychom neumožnili růst nelegální ekonomiky, kdy dochází k situaci, že podvodníci prchají s výnosy trestné činnosti. Daňoví poplatníci se zaslouží něco jiného. A v souladu s, se základním nařízením OLAF může provádět pouze správní šetření, ale úřad Evropského veřejného žalobce by měl přispět eh, ke stíhání trestných činů proti rozpočtu Evropské unie a bez potíže schromáždí důkazy ve všech členských státech a poskytne i nezbytnou odbornost pro vyšetřování složitých případů podvodu. A rámec, kde bude Evropský veřejný žalobce působit, je předmětem zkoumání. V roce v zelené knize roku 2001 přípravné studie byly provedeny jak na akademické, tak na praktické úrovni. Návrh komise bude směřovat k co nejefektivnější a současně co nejméně nákladnému řešení. A spolu s iniciativou pro vytvoření Evropského veřejného žalobce komise chce navrhnout právní nástroj pro posílení procesních pravidel na ochranu finančních zájmů EU. Tento návrh bude mít za cíl zejména zlepšit výměnu informací v, při multidisciplinárních vyšetřováních vyšetřování, která vyžadují spolupráci daňových, celních, správních, policejních a justičních orgánů jsou výzvou. Zejména tam, kde orgány z různých států jsou zapojeny. Avšak nemůžeme si dovolit neefektivitu, pokud chceme bojovat efektivně se zločinem. Organizovaný zločin bez váhání komunikuje přes hranice a proto musíme dělat to samé. Tyto nástroje by měly umožnit i práci Evropského veřejného žalobce. Ale je třeba to také umožnit v rámci současného institucionálního rámce. U této poslední legislativní iniciativy chtěl bych zmínit jednu, která nesouvisí přímo s ochranou finančních zájmů EU. Avšak má podobný význam pro evropského daňového poplatníka. Hovořím o ochraně eura jednání, která jsme vedli s našimi odborníky, ukazují, že bychom se neměli starat pouze o ekonomickou stabilitu, ale také bychom měli zlepšit ochranu bankovek a mincí eura. A měli bychom zajistit, že úřady ve všech členských státech mohou využít eh, metody vyšetřování, které jsou jim k dispozici pro vyšetřování další významné kriminality musíme mít harmonizované a odstrašující trestní sankce. A právě proto komise chce předložit návrh směrnice do konce letošního roku. A nyní závěrem dovolte mi, abych se zabýval nelegislativními iniciativami. V tomto kontextu si možná vzpomenete, že mi kolegové předložili v loňském roce model činnosti pro východní oblast, která se týká pašování cigaret v oblasti, tedy z východní, ve východní části Evropské unie. Pašování cigaret stojí Evropskou unii a členské státy asi 10 miliard euro ročně. Zejména v oblasti rozpočtových škrtů to představuje významnou ztrátu, kterou nemůžeme tolerovat. A Vidíme již první výsledky od tabákového průmyslu, kdy nelegální trh se omezil, zejména v Pobaltí. Avšak, když se podíváme na celkové obchodování s nelegálním tabákovými výrobky, do, došlo k nárůstu. A to souvisí s ekonomickou krizí. Nedávná studia KPMG dospěla k závěru, že nelegální trh v oblasti Středomoří narostl o 13 v roce 2010 na 19 v roce 2011. A také ve Spojeném království podíl trhu nelegálně obchodovaných cigaret roste. Abychom se přizpůsobili této situaci, mý podřízení připravil nový akční plán proti pašování cigaret. Základní myšlenkou je mít strategii pro celou Evropskou unii, která by se neomezila pouze na východní hranici. Jsme v, raný, v rané fázi naší práce a předložíme kolegiu výsledky v první polovině roku 2013. Naším cílem je úzce tuto iniciativu koordinovat se všemi zúčastnými stranami, zejména s Evropským parlamentem. Veškeré komentáře a návrhy budou v tomto směru vítány. Konečně bych chtěl říct si několik slov o našem boji proti korupci. OLAF úzce spolupracuje s dalšími složkami komise na vývoji pro, mechanismu protikorupčního reportingu EU. Tento mechanismus byl oznámen v červnu 2017 ve sdělení komise o boji proti korupci v EU. Mí, moje kolegie Cecílie Malström vedou ten, vede tento projekt spolu s kolegy z DG pro vnitřní věci a měl by být konkretizován v letě 2013. Každá zpráva bude složena ze dvou částí. Průřezové otázky relevantní pro EU a vybrané problémy specifické pro každý členský stát, které budou zdůrazněny v jednotlivých analýzách. I když tato doproši nebudou právně závazná pro členské státy EU, samozřejmě budeme sledovat i následné kroky. Komise ve spolupráci s externími konzultaty pracuje na pilotním projektu, který byl přidělen OLAFu Evropským parlamentem. Primárním cílem je vyvinout metodiku pro měření nákladů korupce při veřejných zakázkách. A také by to mělo předložit kritéria a doporučení pro členské státy. Tento projekt by měl být dokončen do konce roku. Vážené poslanky, vážení poslanci, myslím, že jsem vám předložil přehled nejdůležitějších současných a budoucích iniciativ na ochranu finančních zájmů EU. Avšak mnohem více práce probíhá v komisi méně zřetelně. A to se týká nedávných údajů o podvodech, o ochraně finančních zájmů EU a to bylo sváno právě před letní přestávkou. Těším se na důkladnou diskusi o této zprávě s vámi. A také se těším na naše příští setkání na toto téma. Děkuji. Ja, vielen Dank, Děkuji, pane komisaři. Hlásí se k tomu někdo o slovo? Spravodaj, kolega Gajer a další. Děkuji, pane předsedo milý pane komisaři Šemeto, děkuji za přehled. Myslím, že mohu říci, že komise teď skutečně pracuje na všech místech. A to vítám. My jsme si dlouho kladli otázku. Na straně jedné vzhledem k situaci, že existuje OLAF, a OLAF pracuje řádně. Na druhé straně, vzhledem k situaci, že známá čísla o korupci v Evropě se nesnižují, tak buď je to současný právní rámec, který nestačí, anebo je to realizace evropského zákonodárství v členských státech. Vy jste uváděl ohromující čísla, jak vlastně nakládají členské státy s vyšetřováním OLAFu. To jsou čísla velmi střízlivá, takže ty skutečně došetřené a vyšetřené případy až do konce, které v členském státu vedou k právnímu zpracování a k soudnímu řízení. Pokud je o váš návrh, pokud je o právní rámec, myslím, že to je velké posílení boje proti korupci. Obávám se, obávám se, že když tak zintenzivníme právní rámec a i nadále budou členské státy velmi otálet se soudním řízením, tak co uděláme? Práce s veřejností, kde se snažíme pranířovat chování členských států, skutečně by mě zajímalo, jaké způsoby existují, jaké návrhy mohou přijít, tak jak říkáme v Německu, abychom skutečně dosáhli cíle. To znamená, aby členské státy co možná nejrychleji transponovaly tyto zákony a tento právní rámec tak, aby se tomu věnovali s náležitou pečlivostí. To je tedy moje obava. A navíc v souvislosti s diskuzí o MMF, kterou tu máme, kde vidíme u mnohých států tendenci právě z důvodu, že se nezachází s těmi penězi řádně, máme tady podvody, tak eh, mně jde o to, aby v této části byla jasně zdůrazněna odpovědnost členských států. A těším se na návrhy komise a jejich projednávání v našich gremiích, ale ptám se a ptám se také kolegyň a kolegů, co uděláme, když členské státy se zachovají tak, jak se můžeme obávat, že se zachovají. Děkuji. Další kolega Falčitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, tikrai ačiū labai komisarui už. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu komisaři za ty plánované iniciativy. Chtěl bych podpořit kolegu Gejera, eh, který vyjádřil určité pochybnosti ohledně toho, zda ty eh, právní iniciativy budou postačovat v boji proti korupci. Iniciativa na východních hranicích, která je zaměřena proti pašování cigaret, je určitě dobrá. Vy jste říkal, že eh, množství pašovaných cigaret v některých státech roste. Dnes 40 cigaret spotřebovaných v Litvě pocházejí právě z toho eh, pašování. Říkal jste, že eh, objem pašovaných cigaret roste i v jižních státech a já se tedy ptám, bylo by dobré možná posílit trestně právní odpovědnost, ale neměli bychom si také říci, jaké institucionální reformy mají proběhnout v jednotlivých členských státech. V letě eh, příštího roku obdržíme zprávu, ale to zase už uplyne rok a půl od roku 2011. Ty iniciativy se eh, prodlužují Neměli bychom tedy mít v členských státech zvláštní instituce, které by zodpovídaly právě za boj proti podvodům a proti pašování? Tyto instituce by pak měly odpovědnost i mandát k této činnosti. Samozřejmě můžeme zlepšovat rámec, ale to je jenom základní předpoklad. Děkuji. Nikdo další se nehlásí? Ano, ještě kolega Eon. Deon. Děkuji vám, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem nebyl přítomen během celého zasedání kvůli naléhému telefonickému hovoru. Ale to téma je velice zajímavé a já jsem rád, že pan komisař eh, nám tady poskytl informace. Toto téma je důležité a e, výbor pro rozpočtovou kontrolu se jim často zabývá. Parlament e, měl už zprávu týkající se harmonizace trestního práva a v této zprávě byl návrh velice e, důležitý. Evropský parlament si jasně uvědomuje existenci problému, a pokud ten problém chceme řešit, musíme tak učinit na evropské úrovni, protože členské státy nemohou být úspěšné sami. E, to se říká právě e, v mm, tom e, dokumentu. A když se podívám na vysvětlení návrhu, tak nevidím nikde zmínku o hodnocení dopadu, nevidím nějaká konkrétní čísla, která by ukazovala, že je skutečně zapotřebí jít eh, tak daleko, jak navrhuje komise. Já s tím nemám nějaký principiální problém, ale aby eh, parlament eh, mohl zaujmout stanovisko, tak by určitě bylo dobré, aby věděl nebo znal argumenty pro a proti a věděl, jaká je, jaká je přidaná hodnota návrhu komise. Protože ta trestně právní otázka je velice citlivá a také velice obsáhlá a má dalekosáhlé dopady. Eh, Děkuji. Nikdo další se nehlásí, takže předám slovo panu komisaři, aby odpověděl na dotazy. Um, thank you very much. Eh. Děkuji. Možná začnu tou poslední otázkou, která se týkala hodnocení dopadu. Každý návrh eh, takto obsáhlý musí být předmětem posouzení dopadu. A ten návrh, který už byl předložen, ochrana finančních zájmů Unie e, trestně právními prostředky, e, také byl doplněn o obsáhlé hodnocení dopadu, e, které lze nalézt na internetových stránkách komise. Ale pokud byste měl zájem o tištěnou verzi, tak samozřejmě ji rádi poskytneme. Pokud jde o ty další iniciativy, které jsou plánovány, jako třeba zřízení úřadu Evropského veřejného žalobce, tam se teď pracuje na posouzení dopadu, pracujeme také na posouzení dopadu iniciativy o procesních otázkách trestního práva. Prostě všechny ty iniciativy, o kterých jsem dnes hovořil, budou doplněny i o podrobné posouzení dopadu a samozřejmě ji předložíme parlamentu, protože souhlasím s vámi, eh, že je třeba, abyste se rozhodovali na základě analýzy, eh, kterou provedla komise a odborníci na danou problematiku. Pokud jde o to, o čem hovořil pan Geyer, to byla použitelnost pravidel na úrovni členských států. Myslím, že tento balíček, který předkládáme, ať už se jedná o ty texty, které už jsme předložili nebo které teprve předložíme, bude ideálním rámcem pro vymahatelnost právních předpisů. Pokud jde třeba o úřad veřejného žalobce, eh, to bude mít formu nařízení, nebude to směrnice, takže tam nebude zapotřebí eh, mít nějaké prováděcí texty do národního práva, bude to eh, přímo uplatnitelný text. Nyní připravujeme text týkající se procesních pravidel v trestním právu a řešíme tam jednu otázku, která je velkým problémem a která přispívá k číslům, o nich jsem na začátku hovořil, a sice, že ty případy OLAFu, když jsou předloženy členským státům, tak členské státy je pak neberou jako východisko vyšetřování. Je to prostě jenom zpráva a teprve potom eh, vlastně členský stát zahájí to vyšetřování od samého počátku, čímž se celé to vyšetřování prodlužuje a eh, činnost OLAFu pak není tolik efektivní. V tom procesním právu bychom právě toto téma chtěli řešit. Chtěli bychom zajistit, že zprávy OLAFu budou vlastně eh, prvkem, který založí celý ten vyšetřovací postup. Pan Balčitas hovořil o pašování eh, cigaret. Tady bych chtěl velice jasně říci, že to je především odpovědnost členských států. Členské státy musí vynaložit veškeré potřebné úsilí na omezení pašování cigaret. Komise samozřejmě za své pozice může pomoci a také pomáhá členským státům zlepšovat situaci, ale bylo by asi chybou si myslet, že komise může vyřešit problémy pašování v každém členském státě. Tak tomu není. Jedná se o, o činnost jak komise, tak členských států a členské státy jsou ty první, které nesou odpovědnost. Vy jste hovořil o tom, že v Litvě 40 cigaret pochází z pašování navrhuji, abyste se podíval na tu poslední zprávu KPMG, která mm, hodnotí eh, černý trh v členských státech. Eh, tam eh, v té zprávě se hovoří o podstatném snížení, omezení pašování v Litvě za poslední roky ze 40 došlo k poklesu na 29 což je pořád hodně, ale přece jen to je eh, snížení o 11 bodů. Takže je to určitě významný krok ku předu, ale je třeba ještě eh, hodně pracovat na eh, omezení objemu pašovaného zboží v členských státech. Jak jsem říkal v úvodu, zaznamenáváme nový jev, a sice, že když mm, vlastně posílíme tu snahu na východních hranicích, tak ten tok pašovaných cigaret se přesouvá do Středomoří nebo i dokonce na západní hranice Evropy. E, to znamená, že potřebujeme posílit hranice okolo celé Evropské unie a proto jsme přišli právě s tou iniciativou a s novou strategií eh, pro rok 2013. Co se týče institucionálního rámce, možná jsem tomu plně přesně neporozuměl, ale v nařízení o OLAFu se předpokládá, že členské státy musí Eh, určit instituci, která bude zodpovídat za koordinaci činností mezi členským státem a OLAFem. A tak tomu musí být ve všech členských státech. Tím vznikne určitá síť lidí, kteří budou koordinovat činnosti boje proti podvodům a korupci. Tak to snad byly všechny otázky. Samozřejmě jsem připraven odpovídat dál, pokud budou další dotazy. Ja, gibt es eh, weitere Ano, jsou nějaké další dotazy? Zdá se, že v tuto chvíli nejsou. Nicméně využiju příležitosti, než dám slovo kolegu Balčitisovi, abych eh, přivítal srdečně na našem výboru předsedu Olafu, pana Kesslera. Pane Kesslere, vás vidíme vždycky rádi. Právě u těchto otázek, jakou roli hraje Olaf a nový, lepší právní rámec. Myslím, že by vám to mohlo vyhovovat a pokud jsou nějaké otázky, tak myslím, že i pan Kessler se k ním může vyjádřit. A teď dám slovo panu Balčitisovi. Děkuji, pane předsedo. Skutečně. Podařilo se nám zmenšit objem pašovaných cigaret. Ale já jsem vycházel z údajů firmy Philip Morris. A ta strategie by skutečně mohla přispět eh, k, k boji s paděláním do budoucnosti. A týká se to tedy padělání i podvodu. Ale chtěl bych poznamenat, že existuje skutečně chaos v členských státech, protože definice pašovaného zboží se velmi liší mezi jednotlivými členskými státy. A potom je obtížné podniknout společné kroky. A u, dnes eh, určitě o této věci nemáme jednat, ale nemyslíte si, pane komisaři, že by bylo skutečně vhodné na pomoci členským státům při definování mandátu té určené instituce to určeného orgánu, se kterým budete spolupracovat. Děkuji. A já také využiji své mateřštiny, abych odpověděl. Samozřejmě musíme pochopit, že existuje zásada subsidiarity. A nemůžeme diktovat na evropském měřítku, jak členské státy mají řešit tu či onou otázku. A podle mého vnímání to, co realizováno skrze akční plán pro východní hranici, přineslo výsledky. Když se podíváme na větší výměnu informací mezi institucemi, podél hranice, jak v členských státech, tak přeshraničně s institucemi mimo Evropskou unii, tak vidíme, že ta situace je naprosto odlišná, než byla před několika lety. A samozřejmě člověk by si přál, aby se podařilo pašování definitivně vyřešit hned. Ale to je otázka, která vyžaduje průběžně pozornost a důsledné kroky. A samozřejmě komise, členský parlament, rada spolu s členskými státy musí i nadále pokračovat v krocích v tomto směru. A Věřím, že se míra pašování skutečně sníží. Děkujeme, pane komisaři. Teď se zeptám pana Kesslera, jestli se chce vyjádřit k jednotlivým otázkám, anebo jestli počká na další projednávání. Já jsem viděl, že mám pozvání na 15. A využiji této přitosti, abych eh, zde něco pronesl. Ale pokud nejsou konkrétní otázky na OLAF, samozřejmě. A já bych stejně opakoval to, co říkal pan komisař, takže by to asi nebylo příliš eh, přínosné. Děkuji, pane Kesslere. Víte, že tento parlament a zejména tento výbor se velmi spoléhá na nezávislost eh, OLAFu a velmi si vážíme vaší přítomnosti zde v našem výboru. Nikdo další se nehlásí, takže vám poděkuji, pane komisaři Šemeto, za vaši iniciativu, kterou velmi vítáme. A my jako příslušný výbor v Evropském parlamentu. Na ní budeme dále pracovat, budeme ji posouvat dopředu. Samozřejmě musíme zohlednit různé aspekty, těšíme se na další diskuzi a doufáme, že společně dospějeme k uspokojivému výsledku, tak, aby všechny otázky subsidiarity i zlepšení jednotlivých procesů bylo zajištěno. Děkujeme. Ja, ich fahre dann fort in der Tages... Budu pokračovat podle pořadu jednání. Dalším bodem našeho pořadu, či, bodem číslo 8, je Herkul 3 a zpravodajkou je paní Iliana Ivanova a já jí také hned dám slovo, aby mohla prezentovat návrh své zprávy. Prosím. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. V kontextu předcházejícího jednání a také v kontextu probíhající ekonomické a finanční krize vidíme, že jeden z negativních dopadů krize je právě nárůst eh, protizákonných činností, jako je padělání, pašování celé řady zboží. A proto podpory všechny národně evropské programy, které směřují k potírání těchto aktivit a ochrany, ochraně finančních zemů EU. Program Herkul byl vytvořen v roce 2004 jako komunitární nástroj na podporu těchto aktivit v oblasti ochrany finančních zájmů. Máme současný Herkul 2, který končí v prosinci 2013 a myslím, že bychom se měli snažit maximálně o to, aby byl vytvořen právní rámec pro pokračování tohoto programu. A myslím, že je klíčové poskytnout dostatečné zdroje pro Herkula 3. Jsem přesvědčena, že největší přidaná hodnota je, pokud budeme schopni efektivně bojovat s těmito aktivitami nejen na národní úrovni, ale na úrovni EU. Návrh zprávy který jsem a bere v úvahu výsledky diskuse, kterou jsme vedli v tomto výboru, když jsme představili oba pracovní dokumenty, stanoviska expertů, kteří byli přítomni během slyšení, které jsme uspořádali v našem výboru. A výsledkem toho je, návrh, je předložení 22 pozměňovacích návrhů, které se ubírají čtyřmi hlavními směry. Koordinace, transparentnost, výsledky a spolufinancování. A velmi stručně chci komentovat eh, každý z těchto směrů. je koordinace. Měli bychom zajistit lepší koordinaci na třech úrovních v rámci jednotlivých složek komise, za druhé mezi komisí a členskými státy a potom v neposlední řadě mezi samotnými členskými státy. Pozměňovací návrhy, které pokrývají tuto oblast, jsou pozměňovací 2, 5 a 7. Myslím, že je to důležité, protože pouze skrze efektivní nadnárodní koordinaci budeme schopni bojovat s nelegálním obchodováním a je evidentní, že nedostatek informací může vést k problémům, jako je překryv jednotlivých programů a nedostatečnou efektivitu samotných programů. Kromě toho na úrovni komise Máme několik eh, složek, které poskytují financování a pomoc členským státům. OLAF, DG Taxud, Frontex a další. A to je důvod, proč si myslím, že potřebujeme efektivní koordinaci mezi jednotlivými složkami komise. Druhá otázka transparentnosti. Myslím, že je zřejmé, že určitě potřebujeme lepší kroky pro zlepšení transparentnosti celého programu. Navrhuji, aby komise poskytla ročně Evropskému parlamentu a radě informace o ročním plnění programu. A je také důležité, aby v těchto informacích byly údaje o konkrétních, specifických financovaných akcích a také o komplementaritě s dalšími evropskými programy. A myslím, že veškeré tyto informace by měly být veřejné, transparentní, dostupné na příslušných internetových stránkách. Pozměňovací návrhy, které pokrývají tuto otázky, jsou 216 a 17. A otázka třetí, výsledky. Měli jsme diskusi nejen v kontextu programu Herkul, ale i u dalších zpráv, že se snažíme v tomto výboru získat nástroje pro měření výsledků celého programu. A komise má ukazatele klíčový, tedy klíčových výkonů. A to by nám mělo pomoci při docilování efektivity tohoto programu a naplňování samotného nařízení. A v tomto směru navrhuji, aby operativní cíle, které jsou uvedeny v příloze nařízení, aby byly přesunuty přímo do textu nařízení, aby ten, tato myšlenka byla ještě posílena. Pozměňovací návrhy, které pokryje tyto otázky 4, 8 a 9. A v neposlední řadě otázka spolufinancování. Slyšeli jsme během slyšení, že Některé menší členské státy vyjádřily své obavy, co se týče míry spolufinancování. Podporuji návrh komise, aby se zvýšila míra spolufinancování na 80% v některých případech, zejména u zranitelných členských států, které jsou vystaveny vyššímu riziku. A samozřejmě je třeba zachovat transparentnost a kontrolu toho, jak tyto prostředky jsou vynakládány těchto členských státech. Také uvažuji o přeložení pozměňovacích návrhu, které se týkají působnosti a rozsahu tohoto programu. Mám však také nezodpovězné otázky, kromě veškerých slyšení a diskusí, které jsme zde vedli a chtěl bych využít příležitosti a opět přivítat eh, pana Kestra, jsem velmi ráda, že jste se dostavil také jsem vděčná za spolupráci s vašimi kolegy na této otázce a chci položit otázky a uvítám váš názor. Jaký je obecný cíl OLAFu, který má být dosažen tímto návrhem? Jaký je váš všeobecný cíl? A konkrétně, jaká opatření jsou naplánována, aby se zlepšila spolupráce mezi jednotlivými celky, mezi komisí, mezi komisí a členskými státy, mezi členskými státy samotnými. Jaké jsou na to vaše názory, aby se zamezilo možnému překrývání činnosti mezi příslušnými generálními ředitelstvími. O tom jsem hovořila. Také otázka, kde očekávám se zájmem vaši odpověď, otázka mezery ve financování kdy dohoda má vypršet v roce 2016 a chtěl bych vidět, jaké jsou plánované kroky, jak tento program bude financován po roce 2016. Myslím, že to je velmi zásadní otázka. A poslední poznámka. Je to uvedeno ve stanovisku Evropského účetního dvora potenciální střed zájmu týkající se řízení programu OLAF je současně řídícím orgánem a také má sledovat, zda je program řádně realizován. Uvažujete o tomto konfliktu zájmu, o tomto střetu zájmu a jak se stavíte k názoru vyjádřeném Evropským určitým dvorem? Děkuji mnohokrát. Thank you. I will answer just... Já... Já jsem chtěl jenom dát slovo. Máte pravdu. Prosím. Paní kolegyně předsedala před chvilkou a já zodpovím na několik otázek. A pak dám slovo panu Hanskovi, který vedoucím oddělení, který, které to řeší. Střed zájmu. Olaf je nezávislou Neza, Olaf je nezávislým vyšetřujícím orgánem. A vyšetřuje celou řadu otázek. Olaf je také součástí komise, generální ředitelství komise a má také politickou funkci, vytváří politiku, přispívá k vypracování legislativy ve stejné oblasti. A má také dva programy, programy Perikles a program Herkul. Přispívá k plnění stejných úkolů a cílů. S programy, které jsou v oblasti financování, jsou poměrně omezené, ale přesto, pokud dochází ke střetu zájmu mezi tou součástí vyšetřující a Olafem jakožto finančním zdrojem pro program Herkul, tak je to tedy skutečně záležitost vyšetřující kapacity Olafu a také politické funkce. Ale to jsou skutečně odlišné funkce Olafu. A myslím, že volba přidělit tyto funkce v oblasti tvorby politiky, v oblasti vyšetřování podvodů a boje proti korupci a přidělit tyto oddělené funkce jednomu orgánu je sice věc unikátní, ale je to unikum, které je efektivní protože my při naší politické činnosti čerpáme ze zkušeností v oblasti vyšetřování a to platí také pro financování programu Perikles a Herkul. Lépe chápeme to, co je třeba financovat, protože máme vlastní vyšetřující zkušenost. Víme, kde jsou slabiny v celém systému a co je třeba udělat. A kde můžeme lépe peníze vynakládat. A tyto prostředky mimochodem jsou zpravovány námi, ale nejsou námi využívány. My prostě sami netěžíme z těchto prostředků. Jsou poskytované členským státům. Takže ani z tohoto hlediska tu není střed zájmu. Nevím, zda to bylo obsaženo ve vaší otázce, ale určitě jste zmínil otázku míry financování. nyní vás si požádat, abyste jako parlament podpořili návrh komise, protože jinak tento program skutečně hrozí, že nedosáhne svých cílů. A víme, že některé členské státy jsou proti vysokému procentu účasti Evropské unie. Ale je také pravda, že některé výdaje jsou vysoké. Jeden nebo dva miliony na jeden skaner, což je významný nástroj pro prevenci pašování. A to je třeba vynaložit v těch nejexponovanějších členských státech. Na jejichž bedrech leží největší tíha boje proti padělání a pašování. A ty jsou velmi vystaveny a odvádějí tuto práci velmi angažovaně ve prospěch celé Evropské unie. A prostě nemohou si dovolit vynakládat miliony jenom na nějaký skaner. Takže pokud míra spolufinancení je nízká, tak prostě nikdy ty programy nevlží. Tak je to důležité, jak už jste řekl, k financování programu dám slovo panu Hanskovi, ale bude to samozřejmě financováno z obecného rozpočtu po vypršení té lhuty. Já jsem skončil, pane předsedo. Pokud chcete více podrobností, tak jsme tu. Yeah, thank you very much, uh, Mr. Kessler. Děkuji, pane Kesslere kolega De Jong a kolega Balčitis a Jens Geier se přihlásili o slovo, takže nejprve pan De Jong. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl poděkovat zpravodajce. Už jsem viděl pracovní dokument a teď tady máme návrh, kde je celá řada velice zajímavých doporučení. Jenom jsem neslyšel odpověď eh, týkající se financování. Když eh, už nebude tam Filip Morris jako partner, jak to bude s financováním? Já bych eh, o tom rád věděl víc, protože je to poměrně důležitá částka. Mám pocit, že to je 10 milionů. A to by určitě mělo dopad na rozpočet. A komise by to měla asi nahradit eh, dotacemi z EU. V druhém pracovním dokumentu dostáváme velice podrobné informace týkající se OLAFu, generálního ředitelství Taxu, Just, především tedy Taxu. A eh, tady si kladu otázku, proč ředitelství Taxu nemůže dělat to, co dělá OLAF je to trochu zvláštní, že to probíhá paralelně, protože takové tříštění sil není nikdy efektivní. A pokud tam jsou nějaké byrokratické překážky na straně komise, tak nevím, jak potom ta kontrola může účinně fungovat. A pak ještě jedna věc, která se objevuje ve zprávě, přesně řečeno v pracovním dokumentu nemáme k dispozici údaje o výkonnosti členských států a to je zcela nepřijatelné. My, jakožto Evropský parlament, bychom měli vědět, jak jsou veřejné prostředky využívány. Bylo by tedy dobré, abychom eh, dostali nějaké doplňující hodnocení ze strany OLAFu a tady plně souhlasím s tím, co řekla zpravodajka. Neříkám, že by to bylo řešení, ale určitě by bylo dobré, kdybychom měli text, který toto zpřesní. Rozpočtovou kontrolu můžeme provádět pouze tehdy nedocházeli k utajování některých informací. Eh, pokud si komise některé informace nechává pro sebe, tak ta kontrola nemůže fungovat. Eh, jsou tady i určitá té pozměňovací návrhy na zpřesnění textu. Spravodajka eh, nám už říkala, proč jsou důležité ukazatele zabezpečení a výkonnosti. Také je třeba znát počet eh, zabavení. Eh, nevím, jestli tohle vždy eh, může změřit efektivitu programu. Nevím, jestli by ty ukazatele měly měřit přidanou hodnotu. To by také možná mohlo být užitečné. A pak také je důležité informování, konference. Ano, Eh, to je určitě také užitečné, ale chceme-li hodnotit výsledky, tak bychom neměli se zajímat jenom o to, kolik osob se třeba zúčastnilo nějakého výcviku eh, nebo nějaké konference, ale měli bychom si všímat také toho, zda to skutečně přispělo k nějakým mm, konkrétním opatřením. Pak se tady konkrétně mm, ukazuje prstem na některé mm, takzvaně zranitelné členské státy a já myslím, že tady už zacházíme příliš daleko, že bychom tak neměli postupovat. V dřívějších diskusích už jsme o tom hovořili, protože členský stát, který je dnes zranitelný, eh, nemusí eh, v tom zůstat sám v dalším vývoji. A já bych tedy eh, rád, aby se předpokládala dostatečná flexibilita, ale pouze pro výjimečné situace. Nemělo by to eh, vycházet z toho, že nějaký členský stát byl v určitém okamžiku označen jako zranitelný. Děkuji. Máme tu celou řadu otázek. Kolega Balčitis. E, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl svou otázku položit nejpr- nejspíše zpravodajce. Nejprve chci říci, že připravila velice kvalitní zprávu, i když je dosti složitá. Nicméně dnes se zde hovořilo o nezávislosti OLAFu. A když jsme diskutovali o reformě OLAFu, tak jsme to trochu nechali stranou a dnes tedy OLAF je nezávislou institucí, ale zároveň je součástí struktury komise. Už eh, já ve své zprávě jsem hovořil o eh, této problematice v roce 2011. Eh, souvisí to vymáháním finančních prostředků, které v členských státech nebyly řádně využity. Podle mého názoru by chom měli dát černé na bílém, že komise musí odpovídat za vy, vymáhání nezákonně nebo protiprávně využitých prostředků. Pan Kessler velice diplomaticky řekl, že Olaf dnes plní funkce, které by ale neměly normálně být funkcí OLAFu. Možná, kdybychom měli úřad Evropského veřejného žalobce, tak by tento problém sám vymizel ale pokud jde o vymáhání protiprávně použitých prostředků, za to zodpovídá především komise. Děkuji. Pan Gajer. Děkuji, pane předsedo. Také já blahopřeji k tomuto návrhu zprávy kolegyně Ivanová odvedla dobrou práci. tímto návrhem, který nám předložila komise. Ve většině bodů, které tu zazněly, souhlasím. Ale jsou tu dva body, které jsou tak zásadní, které bych s vámi i s kolegy rád ještě prodiskutoval. Líbí se mi představa kolegy De Jonka. První věc. Máme společný úkol pro komisi i členské státy. Je to ochrana hranic a zabránit pašování a chránit tak finanční zájmy společenství. To by logicky vedlo k nutnosti dospět ke kofinancování. Rozumím eh, vašemu argumentu a pan Kessler také argumentoval tímto směrem, že jsou státy, na které je to prostě moc, které na to nestačí. Ale co se stane, když vyfiltrujeme skupinu států od začátku, eh, kterým odpustíme ten úkol, který by vlastně měli mít? Co z toho potom bude? Co se stane, když ty částky, které nejsou malé, které platí cigaretový a tabákový průmysl na to, aby se dosáhlo tohoto cíle. Chápu, že jsou členské státy, pro které je obtížné plnit tyto úkoly. Rozumím, že i v Německu je to ústavně právní problém eh, dělat eh, označování ale na druhé straně zase dostávají nebo dostali členské státy velké prostředky na to, aby splnili tento úkol. Musím tedy říci, že tento poměr, ten vztah, bychom měli prodiskutovat pružněji, než abychom řekli, vyhledáme od začátku určité státy, aby, s kterým se zvýší kofinancování ze strany EU. Já, já chápu, potom, kdyby nám všechny členské státy poslali účty, eh, že už také nestačí finančně na ochranu hranic a že potom eh, požadují vyšší míru spolufinancování. Chápu, že jsou státy, pro které je to obrovský úkol, ale myslím si, že stejně jako kolega de Jong bychom měli hledat pružnější řešení. A pak další věc, a to je rozsah, objem. Trochu mě udivilo, že komise u ochrany hranic se tak soustředila na východní hranici Evropské unie, než by to nebylo nutné. Ale ze zpráv Europolu víme, že jsou minimálně tři důležité cesty pro pašované cigarety a další pašované zboží a pouze jedna vede přes východní hranici. Takže jsem rád slyšel komisaře Šemetu, že na to chtějí reagovat akčním plánem. Ale pak samozřejmě je tu také otázka objemu toho programu a jak členské státy jak jim můžeme pomoci. Myslím si, že rozsah toho programu a členské státy, pro které program Herkul 3 má eh, poskytnout vyšší míru spolufinancování, budou důležité. Děkuji. Kolega Skolakakis. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodajce, ta zpráva je opravdu dobrá. A mám eh, tady jen pár věcí, kde mám odlišný názor a těmi tedy začnu. Pokud jde o zranitelné členské státy, já pocházím z jednoho takového státu. Myslím, že je chyba, poskytovat takovou výjimku, protože čím méně tam bude spolufinancování ze strany členského státu, tím více eh, to bude motivovat členský stát pro špatné vynaložení peněz. Když máte 90 peněz z EU, tak tady potom jsou silné motivy k nesprávnému využití těch peněz. A je to vlastně tak, že pokud to myslíme vážně s bojem proti pašovaným cigaretám, pak můžeme získat mnohem Eh, více peněz eh, z těch výsledků, než eh, kolik se do toho vloží. Takže já navrhuji, aby tam nebyla výjimka pro zranitelné státy. Spíše by ty státy měly lépe a seriózněji bojovat proti pašování cigaret proti exist- pomocí existujících nástrojů. Druhá věc, o které chci mluvit, to jsou kontroly OLAFu přímo na místě. Myslím si, že je třeba, aby eh, OLAF v tomto případě mohl vést i vyšetřování z vlastního podnětu. Z indexu Transparency International víme, to jsou ty indexy, které vycházejí z veřejného mínění a snaží se ohodnotit eh, důvěryhodnost veřejných služeb. Víme, že v mnoha, nebo v některých členských státech panuje velká korupce v celní správě. Zvláště tam, kde jsou poměrně silné skupiny pašeráků. A také víme, že v těchto případech je korupce systémová a je velice složité Eh, najít někoho, kdo eh, vlastně upozorní na ten konkrétní případ systémové korupce. A myslím si, že pro takové případy by OLAF měl mít možnost zahájit vyšetřování z vlastního podnětu. Tak tomu zatím není. 90 vyšetřování OLAFu eh, vychází z nějakého konkrétního upozornění, z nějaké konkrétní informace. A konečně bych chtěla říct, že potřebujeme ukazatele. Já jsem rád, že zpravodajka zdůraznila, že potřebujeme ukazatele, které změří efektivitu činnosti, protože tady přicházíme o mnoho peněz. To platí pro zranitelné státy především, protože ty peníze potom chybí eh, lidem, eh, kterým se škrtají eh, důchody a mzdy. Musíme tedy pracovat efektivně a účinně. Děkuji. Ja, vielen Dank, kolege Skylak. Děkuji kolegovi Skylakakisovi. Další kolegyně Inge Kesslerová. Děkuji. Pane generální řediteli, situace v případě Herkulu nám dělá starosti, protože nevíme, co se s těmi penězi děje. Pomohlo by nám, kdybychom měli zprávu od vás, protože ten, kdo dostane peníze, musí sepsat zprávu, co s nimi udělal, abychom věděli, zda to bude fungovat i za dva roky. Takže jde o to, že my střednědobě a dlouhodobě nevíme, co se vlastně s těmi penězi stalo. A pak by mě zajímal váš osobní názor. Tabákové peníze, které Olaf vymohl od tabákových koncernů a oni sami neví, proč ty peníze vlastně a na co je dali, to jsme také zjistili. To jsou peníze, které vyjednala Rada a EU a pokud mohu vyčíst něco komisi, tak 10 při boji proti podvodu a 90% bez nějakého vázaného účelu, to si myslím není správné. Tady bychom potřebovali vědět, jak to vypadá. Takže jak odhadujete naše šance eh, na to, abychom se pustili do nového vyjednávání na rozdělení těchto peněz? Já sama to vidím špatně. Máte vy jiný názor a vy jste také ten, kdo vyjednává s členskými státy. Má Olaf seznam toho, co se mělo udělat a co se v minulých letech neudělalo? Kde měly členské státy peníze prostředky uh, použít a kde to neudělali? Děkuji, je to celá řada otázek, celý balík otázek. Takže, pane generální řediteli Kesslere, mohu poprosit vás, vaše spolupracovníky, abyste se k tomu vyjádřili. Prosím. Yes. Uh, tak já si tady vezmu čtyři otázky, pak kolega bude pokračovat. Filip Morris, o tom hovořil pan De Jong, a obecně tedy eh, platby tabákového průmyslu. Neměli bychom plést věci dohromady. To nějak nesouvisí eh, s Herkulem. Já samozřejmě ty otázky rád zodpovím, ale Herkul nemá nic dočinění s penězi od eh, Philip Morris nebo od jakékoliv jiné tabákové firmy. Herkul je program EU, který financuje EU. Tabákový průmysl nebo některé firmy se dohodly s Evropskou komisí a s členskými státy před mnoha lety po soudu v New Yorku. Dohodli se eh, a ta dohoda stále platí. A na základě této velmi podrobné právní dohody každý rok platí určité částky členským státům a Evropské komisi. 9,7 jejich pladeb, které jsou předmětem dohody v důsledku soudního procesu. Takže 9,7 těch ročních pladeb jde Evropské komisi a zbytek jde členským státům. A těch 9,7 které dostane komise, eh, jdou do souhrného rozpočtu EU jako příjem Evropské unie. Tečka. To znamená, ty peníze nedostane OLAF, nedostane je ani Herkul. Takže to je třeba upřesnit. To s tím nějak nesouvisí. A my tedy nejsme žádným způsobem placeni tabákovým průmyslem. Připomínám, že ty peníze jdou skutečně do souhrného rozpočtu Evropské unie. Otázka nedostatku informací. A teď tedy hovořím o e, penězích z programu Herkul. To jsou eh, peníze, kde si klademe otázku, jak se využívají v členských státech. Není to tak, že bychom jenom dávali peníze. My dáváme peníze na konkrétní projekt. A v rámci Herkulu jsou tři typy projektů. První a nejnákladnější to je financování nákupu nákladného zařízení pro účely kontroly. To znamená, to jsou různé skenery, eh, satelity a podobně. A je poměrně eh, snadné zjistit, zda to zařízení bylo skutečně zakoupeno a zda se používá. Druhý typ projektů to jsou školení a výcvik. To z hlediska eh, peněz není tak nákladné to je eh, menší část těch finančních prostředků. A pak ještě eh, část finančních prostředků se používá na příspěvek členským státům, aby se mohli zapojit do různých síťových databází, eh, které se používají pro sledování pohybu zboží a pro boj proti pašování. A všechny tyto informace Eh, ohledně využití peněz ze strany OLAFu a členských států jsou dostupné. A není to tak, že byste si museli žádat o ty informace. Každý rok je vydána zpráva, která obsahuje velice podrobný přehled o využití prostředků a zpráva o tom, pro tento rok bude vydána příští týden, vy ji také e, obdržíte a pokud vás bude zajímat něco dalšího, můžete se samozřejmě zeptat. Ale my tedy velice přesně víme, jak členské státy ty peníze vynakládají a vy sami si to také můžete zjistit, protože tyto údaje nejsou nějak e, utajované, jsou zcela veřejné a příští týden zase vyjde výroční zpráva. Mimochodem na rozpočtovém výboru byl předložen pozměňovací návrh paní Gresle, kde se říká, že Eh, my vám dává, dáme eh, tolik a tolik milionů na to, abychom eh, mohli mít přístup k údajům v nějaké zabezpečné místnosti. No to není vůbec zapotřebí, protože ty informace jsou zcela veřejné a vůbec nesouvisí s nějakým vyšetřováním. Dále. Plně souhlasím s tím, co právě řekl pan Gejer. Také já jsem pro určitou flexibilitu. Už jsem se vyslovil proto, že bychom měli mít možnost eh, nějakého vyššího podílu spolufinancování ze strany EU. Takový skener nikdy nestojí méně než milion. Většinou je to spíše více, někdy to mohou být i dva miliony a členské státy, nebo některé členské státy, většina členských států si nemůže dovolit eh, zakoupení takového skeneru. Mám na mysli skener, který je schopen eh, vlastně skenovat eh, nějaký návěs nebo vagon. To jsou opravdu veliké skenery, a které jsou velice účinné, třeba pro eh, kontrolu pašování cigaret, ale jsou velmi drahé. A pokud tam nebude vyšší podíl spolufinancování, tak ty členské státy si je nikdy nekoupí ale chtěl bych být eh, i flexibilní v tom, že bych eh, také nechtěl říkat dopředu, eh, který členský stát na to může mít nárok a který ne. Protože v čase se to mění. Dnes třeba těch zranitelných států je pět a za půl roku mohou přibýt další. A také souhlasíme i s tím, co říkal pan Geir o východních hranicích a komise s tím také souhlasí. Komise eh, na tom pracuje a v březnu příštího roku bychom měli mít text, který už se nebude nazývat akční plán, bude to sdělení komise o pašování cigaret do Evropské unie. Tečka. Protože skutečně to nejde jenom přes východní hranice, ten jev se také v prostoru eh, vyvíjí, potřebujeme detailnější, obsáhlejší plán a to eh, sdělení také bude více závazný eh, dokument pro Evropskou komisi. Děkuji. Yeah, thank you very much. Děkuji mnohokrát za zodpovězení otázek. Přejí se kolegové ještě jednou promluvit? Paní Gressle. Děkuji za všechny informace, ale bylo by dobré, kdybychom konečně věděli, co se stalo s těmi penězi pro Herkul. Pošlete nám takový seznam, my jsme si ho vyžádali a nedostali jsme ho. A to také vlastně byl důvod k tomu, že jsme se rozhodli tak, jak jsme se rozhodli, protože my jsme něco udělali a nevíme, jak to dopadlo. Takže to, co říkáte, mě překvapuje. Pokud to tak je, je to dobré, ale zajímá mě, proč jsme nedostali ty údaje hned. Jsme rádi. My už jsme několikrát eh, tuto otázku nakousli se zástupci OLAFu. I s paní Ivanovou jsme o tom jednali se, se zástupci OLAFu. A proto bych chtěla poprosit, abychom konečně dostali tu informaci písemně. Děkuji. Ja, vielen Dank, eh, Frau Děkuji, paní Kessle. Možná, že byste, pane Kesslere, mohl vysvětlit, zda dostaneme ten materiál? Eh, I'm not sure. Nejsem si jist, o kterém seznamu mluvíme. Já to mám dopis, bohužel nedatovaný, zaslaný mým ředitelem přímo paní Gresle se seznamem částek obdržených členskými státy od výrobců tabákových výrobků. Ten dopis byl již zaslán před několika dny, ale o jaký jiný seznam se jedná, to, by, to nevím. Můžete to upřesnit, kolegyně. Děkuji za tu informaci. To jsou všechno informace ve vztahu k poslední rozpravě, kdy jsme požádali o to, abychom se dozvěděli, který stát dostal kolik eh, z těch peněz od tabákových firm. My jsme požádali také o seznam těch projektů, které byly financovány z programu Herkul v členských státech a v jakém stavu se nachází infrastruktura, která se tímto způsobem financovala. A slyšeli jsme, že to, co se vytvořilo, to, co se nakoupilo, už mezi tím nefunguje. Takže mě nás zajímá dodatečná informace, abychom věděli, co se financovalo, zda to funguje a pak jsem se také ještě ptala, zda má Olaf eh, seznam těch věcí, které by členské státy měly udělat a které neudělali. Protože my nemáme informace o tom, jakým způsobem byly prostředky z programu Herkul použity. My jsme o to žádali několikrát a to je také důvod pro tu výhradu k té podpoře, ke které jsme nakonec dospět museli, protože nevíme, co se s těmi penězi stalo. Je to teď jasnější, pane Kesslere? Also, es gibt drei. Ano, máme teď tři seznamy. Three lists. That... Existují tři seznamy. Jak tomu rozumím? Jeden je seznam prostředků poskytnutých Eh, tabákovými firmami členským státům podle dohody. A ten seznam byl odeslán. Nesouvisí to s Herkulem, ale pokud to, je, to bude požadováno, tak to připravíme. Druhý seznam, nebo zpráva, je o tom, kolik dostali členské státy skrze OLAF z financování programu Herkul. A to bude ve zprávě, kterou jste každoročně dostali. Existuje výroční zpráva, kterou připravujeme, takže příští týden. Takže bude to poprvé, bude to poprvé příští týden. Přišel pan Kessler do Olafu, a je to připraveno. Příští týden to dostanete. Ne, že bychom o tom rozhodli před dvěma dny. Už to bylo rozhodnuto před více než rokem, ale dostanete plnou zprávu o financování. A mimochodem, můžeme retrospektivně, pokud máte dotazy na financování v uplynulých letech, ty informace nejsou utajené, takže můžete to dostat. A za třetí, chcete také seznam toho, co nefunguje v členských státech z hlediska boje s korupcí, jaké existují nedostatky v členských státech. To je hodnocení, které provádíme, takže to bude možná nějakou chvíli trvat. A pokud to máme dělat eh, zodpovědně, podle jednotlivých zemí, tady takové hodnocení, tak se do toho můžeme pustit. Ale opět, netýká se to programu Herkul. Je to o situaci v členských státech, o jejich připravenosti a technické kapacitě bojovat s pašováním. Herzlichen Dank. Mnohokrát děkuji. Slyšel jste, jak to všichni vítají. A ještě kolega de Jong. Thank you, Mr. Chairman, I'll try in English this time. Tentokrát to zkusím tedy anglicky, aby nedošlo k nedorozumění. První otázka se týkala 10 milionů, které podle účetního dvora scházejí v programu. Tedy je tam o 10 milionů euro méně poskytnutých výrobci cigaret do těch prostředků, které chce komise tedy alokovat na boj s pašováním. Není to žádná náhoda, že bojujeme s pašováním cigaret na základě prostředků, které nám poskytují výrobci cigaret. Já nevím, jaká je ta přesná dohoda s výrobci, ale vidím, že na další období pro Herkul 3 máme problém, protože dostáváme od výrobců cigaret méně prostředků, takže možné je méně prostředků na to vynaložit. A vzniká tady nová situace, pokud tomu tak bude. A možná bychom měli vynaložit těch 10 milionů, ale je skutečně třeba zjistit, zda pašování cigaret je priorita číslo jedna, anebo zda existuje jiná priorita v oblasti pašování. Protože Philips a celá řada dalších společností si stěžuje na padělání svých výrobků. Tak otázka je, zda v tom programu také není nějaké ustanovení, zda tam je prostor pro něco takového. A já se samozřejmě musím soustředit na pašování cigaret, pokud, dostaneme prostředky, pokud nedostaneme prostředky od výrobců cigaret. To je moje první otázka. Druhá otázka souvisí s tím, co říkala kolegyně Gresle. A já bych šel ještě o krok dále. Je možno říci, že jsme poskytli skener a došlo k rozvojové pomoci. A tyto složky chtějí hardware, prostě zařízení, pohraniční policie chce mít skener, ale chceme vědět, jak se to využívá, jaké jsou výsledky, jak často se použil ten skener a kolik eh, toho vymáhaného pašovaného zboží je možné spojit s použitím toho skeneru. Tady ve vás právě je 67,9 milionů euro objem, který byl tedy výsledkem vymáhání a my tedy si chceme zjistit vlastně, co bylo poskytnuto členským státům a jaký to mělo výsledek, čeho bylo dosaženo na základě toho, co jste poskytli. A koordinace v rámci komise by se měla zlepšit. Komisařka Malmstromová nám přesně toto slíbila, boj s korupcí a poskytne nám zprávu, takže my nepotřebujeme další zprávu. Ona na tom pracuje už dlouhou dobu. A je typické, že je mi líto, že musím říci, že je typické, že vy o tom nevíte, že tato zpráva vznikne příští rok. Thank you very much. Děkuji. A nyní dám slovo zpravodajce. Děkuji. Velmi stručně. Jsem velmi vděčná všem kolegům za poznámky připomínky, je to pro mě velmi cené a chci vyzvat eh, všechny stínové v následujících dnech, aby se se mnou sešli a abychom probrali jednotlivé náměty a pozdělací návody. Chci poděkovat Olafu za vystoupení, zejména panu Kesslerovi a těším se skutečně na kvalitní výměnu názorů při setkání stínových zpravodajů. Děkuji mnohokrát. David. Eh, Děkuji. A tím si můžeme uzavřít tento bod pořadu jednání. Tím jsme se dostali k závěru dnešního pořadu jednání. Přerušuji schůzi našeho výboru až do zítřka do 9. hodiny raní opět ve stejné místnosti. Děkuji všem zúčastněným a končím schůzi.